Good morning. We have a long voting session ahead of us and Máme před sebou dlouhé hlasování. A budeme to dělat co nejpomalej, abychom to zvládli všichni. První bod můžeme tedy pokračovat podle pořadu jednání oznámení předsedy všechny jazyky jsou k dispozici s výjimkou malčtiny a chorvačtiny. Bod 3 zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních. Pan Kása chce k tomu říci něco, tedy o rovnováze pracovního soukromého života. máme čtvrtý dialog, stále máme problém s rodičovskou dovolenou. S, dá se, že s rodičovskou dovolenou jsme našli schodu. Možná bude schoda i o dovolené pro pečovatele, možná v příštím trialogu. Jediný problém je s rodičovskou dovolenou. Doufejme, že rada tam ustoupí také. Dál už k tomu radši nebudu nic říkat. Jsou to velice technická jednání, která probíhají. A měli jsme až do posud dobrou spolupráci s komisí a s radou. Takže uvidíme, kam se dostaneme. Děkuji vám. Přejdeme k hlasování. Máte tedy hlasovací seznamy. Začneme s EGF. A zpravodajkou je Maria Alena. Začneme kompromisem 30. Kdo je pro? Proti? E, přijato. Přejdeme ke pozměňovacímu návrhu 28. Kdo je pro? Omlouvám se. 25. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Návrh 25 otevírám hlasování, končím hlasování. A je to zamítnuto. Přejdeme k INTA 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi? Přijeto kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Přijato. Šestnáct, kdo je pro? proti, přijato. 29, kdo je pro, proti, ehm, zdrželi zamítnuto. Kompromis 17, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis 18, kdo je pro, proti, přijato. Kont 15 pro, proti, přijato. Návrh 175 pro, proti, při, ověříme 175. Otevírám hlasování, končím hlasování a je to zamítnuto. Návrh 33. Nehlasujem s to 6, kde pro, proti, zamítnuto. Kont 16, pro, proti, zamítnuto. 177 a Regi 21, kdo je pro? Proti, zamítnuto. Kompromis 19, kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 20, kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 21 pro, proti přijato, 190 pro, proti zamítnuto, kompromis 22 pro, proti přijato, Návrh 41 plus 196, kdo je pro? Proti? Ověříme společně dva návrhy, oba návrhy. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 23, kde je pro? Proti? Přijato. Kont 18, kde je pro? proti, želi zamítnuto. Kompromis 24, kdo je pro, proti, želi přijato. Návrh 44, kdo je pro, proti, ověříme. Otevírám hlasování, končím hlasování, je to přijato 21 hlasy. Ehm, návrh 45, ehm, kdo je pro, proti, ověříme. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Přejdeme k návrhu 46. Otevírám hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto 23 hlasy. Budeme hlasovat o návrhu 128. Kdo je pro? proti, zdrželi přijato. Kompromis 25, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 26, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis 27, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis 28, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 29, kdo je pro? Proti? Zdrželi přijato. Kompromis 30, kdo je pro? Proti? Zdrželi přijato. Přejdeme k návrhu 219, kdo je pro? Proti? Ověříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování 219, je to přijato 23 hlasy. Přejdeme na no to. Přejdeme k 221, kde pro, proti ověříme. Otevírám hlasování, končím hlasování a je to zamítnuto. Návrh 51, kde je pro? Proti? Návrh 51, otevírám hlasování. Končím hlasování, je to zamítnuto. 223, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. 223. Otevírám hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. A je to přijato 22 hlasy. Návrh 222, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 224, kdo je pro, proti, žili zamítnuto. 224, otevírám hlasování, končím hlasování a je to přijato 26 hlasy. Přejdeme k 225, kdo je pro, proti. Ověříme 225, otevírám hlasování, končím hlasování. A je to přijato 23 hlasy. Přijdeme ke kompromisu 31, kdo je pro, proti, drželi přijato. E, kompromis 32, kdo je pro, proti přijato. Inta 25, kdo je pro, proti drželi přijato. Kompromis 33, kdo je pro, proti přijato. E, přejdeme k návrhu 236. Kdo je pro? Proti přijato. Návrh 238, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kont 23, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kont 24, ověříme, kont 23. Končím hlasování. přijato jedním hlasem. Kont 24, kdo je pro? Proti, zdrželi přijato. 239 stažen. 240. Otevírám hlasování. Kdo je pro? Proti? Drželi zamítnuto. Regi 33, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 241 plus 242, kdo je pro? Proti? Drželi zamítnuto. 243, kdo je pro? Proti? Zdrželi zamítnuto. Regi 34, kdo je pro? Proti? Mm, přijato. 244 společně s Regi. Tak 244 samotný, jde pro, proti, e, zamítnuto. Regi 35, kde pro. To padá. A bylo to zamítnuto, takže hlasujeme Regis 35, kde je pro. Kdo je proti? Ověříme Regi 35. Končím hlasování. Je to přijato 27 hlasy. Přejdeme k návrhu 245. Dvěstě pro, proti zamítnuto. Kont 25, kdo je pro, proti zamítnuto. Padesát sedm, kdo je pro proti, zamítnuto. 248, kde pro, proti, zamítnuto. Kont 28, kde pro, 26, pardon. kde je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 60 padá, takže budeme hlasovat o 249. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Regi 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Um, ověříme Regi 36. Končím hlasování. Je to přijato 30 hlasy. Dvěstě padesát, kde je pro? Proti? Um, Drželi zamítnuto. Budeme hlasovat od Regi 37. Tevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato 24 hlasy. Návrh 63. Nebudeme hlasovat budget 9. Kdo je pro? Proti? Já bych řekl zamítnuto. Ověříme budget 9. Otevírám hlasování. A uzavírám hlasování. A je to přijato. To nebylo vidět, takže prosím, zvedejte ruce. 251. Kdo je pro? Proti? Ověříme 251. Končím hlasování. 251. To zamítnuto 22 hlasy. Regi 38, kdo je pro? Proti? Zdrželi přijato. Kont 27. Kdo je pro? Kont 27. Kdo je proti? Ověříme kont 27. Otevírám hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto 22 hlasy. budeme hlasovat 253 a společně s 254. Otevírám hlasování. Ehm, děkuji, končím hlasování. Je to přijato 27 hlasy. Budeme hlasovat o návrhu 252, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Návrh 255, kdo je pro, proti, přijato. Kont 29 plus návrh 67 identické. Um, drželi přijato. Inta 26 pro, proti přijato. Ověříme Inta 26. Otevírám hlasování, končím hlasování. A je to přijato 23 hlasy. 256, kdo je pro? proti, zamítnuto. Budget 10. Budeme hlasovat budget 10. Kdo je pro? Proti, drželi přijato. 257, kdo je pro? Proti, ověříme 257. Končím hlasování. Je to přijato. A e, 258, kdo je pro, proti, e, přijato. 260, 261. Kdo je pro? Kdo je proti? On 30 padá, Inter 28, Kdo je pro? Inter 28 uvěříme. Otevírám hlasování, končím hlasování. Je to zamítnuto dvěma hlasy. Přejdeme k Regi 40. Kdo je pro? Proti? Želi zamítnuto. Kompromis 34. Kdo je pro? proti, přijato. 262, 71. Přejdeme přímo k návrhu 72 a kont 31. Otevírám hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Dvěstě šedesát tři, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Inter 29, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 264, kdo je pro, proti, Zamítnuto. Inta 30, kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 35, kde je pro? Proti? Přijato. 266 pro? Proti? Zamítnuto. 266. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato třemi hlasy. Regi 43, kde je pro, kde je proti. Zdrželi eh, zamítnuto budget 12, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Budget 13, kdo je pro, proti, přijato. Budget 14, kdo je pro, proti, přijato. Budget 15, kdo je pro, proti, přijato. Kont 32, pro, proti, zdrželi zamítnuto. Kont 33, kont 32 ověříme. Otevírám hlasování. Je to přijato. Kont 33, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Ověříme kont 33. Otevírám hlasování, končím hlasování. Přijato. Tak pojďme dále. 268. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. 269 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 271 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Ověřím. Dobře. Ověříme 271. Zahajuji hlasování. 271 a je to přijato 28 hlasy. 270. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Regio 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 272 společně se 78 a kon 34 pro, proti, zdrželi se přijato. 273 pro, proti, zdrželi se, přijato. 274 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. INTA 31, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. KON 35, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. KONT 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A přijato 28 hlasů pro. Dále. Regi 45. Regi 45, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Regi 45, abychom měli jistotu. Zahajuji hlasování, končím hlasování a je to přijato 27 hlasy. Kont 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Regi 46. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 275. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. INTA 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A jdeme dál k návrhu 276 pro, proti zdrželi se přijato. Dále Regi 47, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme, dobrá, ověříme tedy. Regi 47. Zahajuji hlasování, končím hlasování a je to přijato 27 hlasy. Dále eh, úvodní ustanovení. Kompromis 1 nehlasujeme. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. ale 91 společně s INTA 1. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Ověříme tedy. Takže uh, úvodní ustanovení 2, zahoji hlasování a je to zamítnuto 20 hlasy. Pojďme dále. Regi 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. INTA 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že přijato, ale ověříme INTA 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto o jeden hlas. Bačit jedna, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. A máme tady úvodní ustanovení 5, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 4, pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh číslo 3, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 99. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Regi 4. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Návrh číslo 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 101. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Inta 6. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Ověříme. Takže zamítnuto a dále INTA 7. Pro, proti, zdřeli se zamítnuto. INTA 8. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Inta 9 pro, proti, zdrželi se. Ověříme Inta 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto 22 hlasy. Inta 10. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. Dobrá, INTA 10 ověříme. Končím hlasování u INTA 10 a je to a je to přijato o jeden hlas. INTA 11, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. INTA 12, pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Kont 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 105. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 109. 106. Opravuje se předsedkyně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Inta 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 107. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Regi 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 108. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Inta 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Inta 14. Dobrá, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 41 ku 1, takže to je jasné. Já jsem asi se dívala někam jinam, nebo jsem prostě neviděla. Tak, návrh číslo 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Budget 2, pro? Proti? Zdrželi se, Ověříme budget 2. Zahajuji hlasování, končím hlasování. A je to přijato 28 hlasy. Kompromis 6. Ano, kompromis 6. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 111 společně se 112. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Ne, omlouvám se, to musíme ověřit. Nezvedali jste ruce 111 a 112. Končím hlasování a je to zamítnuto 22 hlasy. Hlasujeme dále. 113. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 114. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Hlasujeme o návrhu číslo 7. Sedm společně s kont 3. Kdo je pro?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 Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme číslo 14. Zahajuji hlasování. Aha, on odpadá. Takže kont 6, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Inta 16, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Ověříme, ověříme Inta 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto třemi hlasy. Pojďme dále. Kont 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. redy 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 135. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Inta 18 pro, proti proti, zdrželi se přijato. 136, kdo je pro, proti, zdrželi se a ověříme 136, zahajuji hlasování. 136, končím hlasování a je to přijato 33 hlasy. Kont 9. Kdo je pro? Proti? střeli se? Zamítnuto. 137. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 130. A ne, kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 142. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Zamítnuto. 143. Pro, proti zdrželi se. Přijato. Dále budget 5. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Přijato. Regi 15. Kdo je pro? Proti? ověříme. Končím hlasování. A je to přijato o dva hlasy. 144, kdo je pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že zamítnuto. Ověříme tedy. 144. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to přijato 29 hlasy. 145, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 22, hlasujeme, kont 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 146, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Bačit 6, kdo je pro, proti, Drželi se zamítnuto. Ověříme, dobrá, bačit 6. Končím hlasování a je to přijato 22 hlasy. 147 odpadá, takže 148 a 149 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 148 a 9 společně zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato 24 hlasy. Pojďme dále, tedy 150 staženo, takže hlasujeme o návrhu zprávy dle pozměňovacích návrhů. Zahajuji hlasování. Závěrečné hlasování. Končím hlasování a bylo to přijato 42 hlasy pro, jeden hlas byl proti. Takže já gratuluji paní zpravodajce za odvedenou práci. Okay, then we proceed uh, with... Pojďme dále. Máme tady návrh eh, stanoviska společného ustanovení Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociální fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech těchto subjektů a azylového migračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a nástroje pro zprávu hranic a e, víza. Hlasujeme návrh 112. Kdo je pro, proti, zdrželi se. A hned v úvodu ověříme hlasování u 112. Bychom věděli, jak to tady vypadá. Končím hlasování a je to zamítnuto 23 hlasy. 113. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 114. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme? Tak někdo říká, že máme ověřit 114, tak ověříme, zahajuji hlasování, končím hlasování a je to zamítnuto o dva hlasy. 115, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto. 116, kdo je pro, proti, drželi se přijato. 117, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 119, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 120. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 10. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 124. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 125. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme. Dobrá. 125. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a přijato 23 hlasy 126. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. We check again on... Ještě ověříme 126. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. O 24 hlasů. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. 12031. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Číslo 131. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto o 23 hlasů. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto? Ověříme. Kompromis 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jedná se o kompromis 12, který je zamítnut. Pozměňovací návrh 134. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto? 135. Společně se 136. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato? Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 144. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Návrh 144. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 145. Kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato. 146. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Chce někdo ověřit? Ano, tak ověříme. 146. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto o 23 hlasů. Nyní 196. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto? 147. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto? 148. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto? Ověříme návrh 148. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto o dva hlasy. 149. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 150. Pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Nyní 151. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Kompromis 19. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Přijato. 169 odpadá, takže je kompromis 16, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 17, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 156, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 18, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Nyní 160, kdo je pro? Proti? Ověříme návrh 160. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto o 22 hlasů. 161. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 162 společ... Ne, tak pardon, 162 samostatně, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 163, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 170, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 171, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 172. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato? 173. Společně s návrhem 174. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto? 175. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato? Kompromis 20. Pro, proti, zdržel se přijato. 178. Kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuto. Ověříme kompromis 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kompromis 21 přijat o 23 hlasů. Nyní 185, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 186, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 187, kdo je pro, proti, zdržel se. Nevěděl jsem dobře, takže ověříme 187. Zahoji losování. Končím hlasování. Zamítnuto o dva hlasy. 188. Kdo je pro? 188. Takže kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 189. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 190 pro proti, zdržel se přijato. Kompromis 22. Hlasujeme. Pardon, tam se nehlasuje, takže 193. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 23. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 195. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 24, nehlasuje se. Nyní pozměňovací návrh 199, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 22, pro, proti, zdržel se, ověříme. Pozměňovací návrh 22, zahajuji hlasování, končím hlasování návrhu 22. Poznací návrh 200, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto? 200, 202 pro? Proti? Zdržel se přijato? 24 pro? Proti? Zdržel se přijato? 23 pro? proti, zdržel se přijato. 203 pro, proti, zdržel se přijato. 204, kdo je pro, proti. Ověříme číslo 204, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto o 21 hlasů. Nyní kompromis 25. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, zamítnuto. Pověříme kompromis 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování ke kompromisu 25. Zamítnuto o 24 hlasů. Nyní návrh 210. Omlouvám se. Budeme hlasovat o návrhu 206. Pan Dečen. Takže kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 207. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 208. Pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 209. Pro? Proti? zdržel se zamítnuto. 210, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. 211 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Ověříme návrh 211, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Není 212. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 213. Kdo je pro? Proti? Zdržel se za přijato? 214. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto? 215. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto? 216. Pro? Proti? Zdržel se zamítnuto? Kompromis 49. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato? 227, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 230 a návrh 31, hlasujeme eh, najednou, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, přijato, 231, pardon, 230 a 31, není kompromis 26 o něm se nehlasuje, takže kompromis 27, tam se také nehlasuje. Návrh 233. Také ne. Takže pozměňovací návrh 235. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 28, o něm se nehlasuje. Budeme hlasovat o kompromisu 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Nyní budeme hlasovat o kompromisu 31. 32, pardon, kdo je pro, proti zdržel se přijato. Nyní pozměňovací návrh 39, kdo je pro, proti zdržel se přijato. 40, pro, proti, zdržel se přijato. 41, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 42, pro, proti, zdržel se přijato. 43, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Nyní budeme hlasovat o kompromisu 34. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato? A není pozměňovací návrh 249. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto? Pozměňovací návrh 40, 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato? 252. Pro, proti, zdržel se, přijato. 250. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 253. Kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 255 pro, proti, zdržel se, přijato. 256. Pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. Kompromis 39. Je to stránka 15. Kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato. Nyní budeme hlasovat na další stránce a to o návrhu 273. Pozměňovací návrh 273, 274 a 275 na jednu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. 276. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 277. Kdo je společně s návrhem 278? Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 40. Pro? proti, zdržel se přijato. 282 pro, proti, zdržel se přijato. A nyní budeme hlasovat o přílohách. Pozměňovací návrh 283. Kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. 284 pro, proti, zdržel se přijato. 285. Kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. 286. Kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. 287 pro, proti zdržel se přijato, 288 pro, proti zdržel se přijato, 289 pro, proti zdržel se přijato, 290 pro, proti zdržel se přijato, 289, pardon, 290, zahajuji hlasování o návrhu 290, končím hlasování. Zamítnuto. Nyní návrh 291. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 292 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 293 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 294 pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 295 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 296 pro, proti, zdržel se. Ověříme. 296 je předmětem hlasování, které zahoj, končím hlasování. Zamítnuto o 23 hlasů. Pokračujeme s návrhem 297. Kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 298 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 299 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme návrh 299. Zahoj hlasování. Končím hlasování. Přijato o 32 hlasů. Pozměňovací návrh 300. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato? 301. Pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Chcete ověřit 301? jednička byla zamítnutá, není 302, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. 303 pro. Proti? Zdržel se přijato. 304 pro. Proti? Zdržel se přijato. 305 pro. Proti? Zdržel se přijato. 306. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 307. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 308, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 309, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 310, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme návrh 310. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Přijato 24 hlasů. Nyní 311, kdo je pro? Against. Proti? Zdrželi se, ověříme 311. Zahoj hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. 312. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Nyní návrh 315. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 316 pro? Proti? Zdržel se přijato. 318. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Přejdeme nyní k úvodním ustanovením. Úvodní ustanovení 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Úvodní ustanovení 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Úvodní ustanovení 2, čili zahoji hlasování. Končím hlasování. Přijato o 22 hlasy. Není pozměnací návrh 56. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. A nyní přejdeme ke kompromisu 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 3. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 62. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 63. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 64. Pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme pozměňovací návrh 64. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. O 23 hlasy. Pozměňovací návrh 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato? Úvodní ustanovení 12 a pozměňovací návrh 67. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto? 68. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato? Pozměňovací návrh 70. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Návrh 69. Pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 71. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 72. Kdo je pro? Proti? Zdržel se Myslím, že bylo přijato, ale ověříme. Takže 72. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Přijato o 20 hlasů. Hlasujeme o návrhu 73. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto? 73. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 75 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 76 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 77. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 78 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 79. 80 a 81. Najednou, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato? 82. Pro? Odpadá. 83 rovněž odpadá. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu 84, první část. PSF e plus část, eh, která se týká sdíleného řízení. Takže pro, proti, zdržel se, myslím, že ověříme. Za vylosování. Týká se to úvodního stanovení 19, první části, končím hlasování, zamítnuto o 24 hlasy. Nyní pozměňovací návrh 86. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Hlasujeme nyní o návrhu 87 a 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Návrh 89. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Bylo vás málo, kdo ukázali zdrženou ruku, takže hlasujeme o návrhu 89, ověřujeme, končím hlasování. O pozměňovacím návrhu 89 přijato 40, 40 hlasů. ale nikoho jsem neviděl, že by zvedal ruku. Takže číslo 90. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 91. Kdo je pro? Proti? zdržel se. Musíme ověřit. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Přijato o 23 hlasy. Budeme hlasovat o první části ESF+, plus část podsdílen bez sdíleném řízení. Hlasuje se o tom společně s kompromisem 6, takže kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. Poznací návrh 95. Zamítnuto. 96, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuto. 97, pro? Proti, Zdržel se zamítnuto. 99. Kdo je pro? Proti? Zdr- zamítnuto. 99. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 100. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 101. Pro? Proti? zdržel se zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o úvodním ustanovení 60, pozměňovací návrh 102, druhá část ESF+, která se týká sdíleného řízení. Je to doplňující hlasování ke kompromisu 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 104. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 8. O něm se nehlasuje. Nyní návrh 105. První část ESF+. Plus část věnovaná sdílenému řízení. Je to doplňující hlasování ke kompromisu 8. Kdo je pro? Proti? Ještě jednou, aby to bylo jasné. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o návrhu 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 107. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 108. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 109. Pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 110, ověříme ještě 109. Zahoji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 110, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Nyní 111. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. Nyní nás čeká závěrečné hlasování, které tímto zahajuji. Končím hlasování. Bylo to těsné. 22 oproti 18, jen se držel, takže děkuji za vaši eh, náročnou práci. Nyní budeme hlasovat o zavedení Evropské funkce investiční stabilizace. Přejdeme i hned k hlasování a budeme hlasovat o článku 1 odstavci 2. Pozměňovací návrh 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamít. Přijato. 92. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 93. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 94. Pro? proti, zdržel se zamítnuto, 95 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis 10, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 106, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 11, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, Kompromis 12. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 23. Je to ústní pozměňovací návrh z pera zpravodaje. Jedná se o rozsáhlý asymetrický šok anebo významný pokles, jak je definováno a tak dále. Je tady vyškrtnut výraz o significant downturn. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. 24. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. 113. Kdo je pro? Proti zdržel se zamítnuto. Chcete, abychom ověřili? Dobrá, aby to bylo tady jasné. Takže ověřujeme pozměňovací návrh 113. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut o 28 hlasů. Nyní pozměňovací návrh 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 26. Ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 27. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto. 114. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. Ústní pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Ověříme 28. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Ano, takže to bylo přijato o 23 hlasy.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 35 pro, proti, zdržel se přijato. Nyní 115. Kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 37 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Ověříme 37. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato o 22 hlasy. Pozměňovací návrh 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 16. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 41. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 121 společně s návrhem 43. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Nyní přecházíme k úvodním ustanovením. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 45. Pro? Proti? zdržel se, ověříme. Pozměňovací návrh 45, zahoji hlasování, končím hlasování. Přijato o 23 hlasy. Pardon, zamítnuto o 23 hlasy. Nyní pokračujeme s návrhem 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto o 24 hlasy. Není kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 50. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? proti, zdržel se přijato. Kompromis 4 pro, proti. Ověříme kompromis 4, abychom měli jistotu. Končím hlasování o kompromisu 4 a přijato 24 hlasy. Pozměňovací návrh 58. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh 61. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Návrh 62. Kdo je pro? Proti? Teď se nejsem jistá, takže ověříme návrh 62. Zahajuji hlasování, končím hlasování o návrhu 62. Zamítnuto o 24 hlasy. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato? Úvodní ustanovení 8a. Pozměňovací návrh 67. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 68. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 69. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato? 70. Pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme návrh 71. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 24 hlasy. Děkuji. Nyní přecházíme k pozměňovacímu návrhu 10. Kdo je pro? proti, ověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato 22 hlasy. Úvodní ustanovení 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 79. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 80. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 81. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 82. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 83. Pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 84 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Nyní budeme hlasovat o, pardon, o druhé části pozměňovacího návrhu 85. Je to doplňující hlasování k kompromisu 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Ověříme, pokud si přejete. Ano, takže ověřujeme druhou část. Zahajuji hlasování o druhé části. Končím hlasování. Zamítnuto o 22 hlasy. Nyní budeme hlasovat o návrhu 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme pozměňovací návrh 12. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 14. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Ověříme kompromis 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato o 21 hlasů. Nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska v jeho pozměněné podobě, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato o 26 hlasů, které, tak 26 pro, 3 proti a 11 se zdrželo. Děkuji za vaše hlasování a také děkuji zpravodajům. Um. Okay, then we shall vote on uh, the draft opinion. Takže budeme hlasovat o minimální úroveň výcviku námořníků. E, první e, bod byl stažen. Přejdeme k návrhu čtyři. Kdo je pro? Proti? Ověříme návrh číslo 4. Zavírám hlasování. Ehm, končím hlasování, je to zamítnuto 21 hlasy. Návrh 5, kdo je pro? To také ověříme. Končím hlasování k návrhu 5. To je také zamítnuto. Přejdeme k článku 1, odstavec 1, 4, návrh 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi zamítnuto. O, ověříme 26. Končím hlasování a je to zamítnuto. Návrh 6. Otevírám hlasování k návrhu 6. Končím hlasování k návrhu 6. Je to přijato jedním hlasem. Přejdeme k návrhu 7. Kdo je pro? Chcete to zopakovat? Chcete, abych to zopakovala? Budeme hlasovat k návrhu 6. Otevírám hlasování návrhu o návrhu 6. Končím hlasování k návrhu 6. A je to zamítnuto. Pak přejdeme k návrhu 7. Otevírám hlasování k návrhu 7. Eh, končím hlasování. A je to přijato 24 hlasy. Přejdeme k návrhu 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi zamítnuto. Návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi zamítnuto. Návrh 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi přijato. Návrh 29. Kdo je pro? staženo a všechno bylo, ENF bylo staženo, takže začneme zase návrhem 29, kdo je pro, um, zamítnuto, 30, kdo je pro, proti, zamítnuto, 31, kdo je pro, proti, zamítnuto. Návrh 32 padá. Přejdeme ke kompromisu 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Ověříme kompromis 7. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Kompromis 7 je to přijato 25 hlasy. Návrh 35 padá. Návrh 36. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 37, kdo je pro? Proti? Ověříme návrh 37, otevírám hlasování, končím hlasování, je to zamítnuto 23 hlasy. Přejdeme k návrhu 38 kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 38, abychom měli jistotu. Končím hlasování a je to přijato. Přejdeme k návrhu 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to přijato. Ověříme 10. Otevírám hlasování, končím hlasování a je to zamítnuto 22 hlasy. Přejdeme k návrhu 11. Otevírám hlasování. Navrhu 11. Končím hlasování a je to zamítnuto. Několika hlasy. Návrh 12. Otevírám hlasování. Končím hlasování. A je to přijato 19 hlasy. Návrh 13. Otevírám hlasování. K návrhu 13. Končím hlasování k návrhu 13 a je to přijato dvěma hlasy. Přejdeme k návrhu 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi zamítnuto kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi ověříme. Otevírám hlasování kompromis 8. Čím hlasování to přijato? 25 hlasy. Návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíme to ověřit. Návrh 14, vydám hlasování, končím hlasování, přijato 34 hlasy. Návrh 47, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato? Kompromis 1. Ověříme. Otevírám hlasování, končím hlasování, je to přijato 22 hlasy. Recital 6, kdo je pro? Proti? Zamítnuto? Ověříme návrh 2 tedy. Ehm, otevírám hlasování, končím hlasování a je to zamítnuto 21 hlasy. Návrh 17, kdo je pro? Proti, zdrželi zamítnuto. Návrh 3, kdo je pro? Proti. Ověříme návrh 3. Otevírám hlasování. Končím hlasování a je to přijeto 28 hlasy. Přejdeme ke kompromisu 2. Kdo je pro? Proti? Ověříme kompromis 2. Otevírám hlasování, končím hlasování, přijato. Kompromis 3 pro, proti, přijato. Kompromis 4 pro, proti, přijato. Dobře, a pak budeme hlasovat o návrhu stanovisku tak, jak byl pozměněn. Otevírám hlasování. To je závěrečné hlasování. Končím hlasování. A je to přijato 24 proti 17. Nikdo se nezdržel. Takže děk- gratuluji paní Ribeiro e, a za e, její práci. Příští schůze je 3. prosince. Tentokrát nemáme prostor k jednání, jenom budeme hlasovat a vidíme se až 3. prosince ve 4 hodiny do 18.30. Takže se uvidíme v prosinci.